Dear colleagues, please take your seats. Kolegové, prosím, usaďte se. Okay, dear colleagues, please take your seats. Kolegové, prosím, usaďte se. Now, uh, where's the no. Uh, as, uh, as uh, some of you know, jak někteří z vás jistě vědí, před čtyřmi dny jsem byl jmenován novým ministrem zahraničí Řecka. I, thank you. Děkuji vám zajímavou částí této práce bylo to, že v neděli a v pondělí v Lucembursku, když jsem se poprvé oficiálně setkal s kolegy zahraničními ministry z členských zemí, mě nikdo ho přál, všichni mě říkali hodně štěstí. So, I, I just wanted... Já jsem vám tedy chtěl říct eh, pouze to, že se s vámi eh, loučím, že mě velice budete chybět jako parlament, všichni přátelé z tohoto parlamentu. A myslím, že v Evropě neexistuje lepší místo na eh, to, kde se může, můžou takto rozehrát vážně tak jako jste v tomto parlamentu. Já tedy opravdu se s vámi loučím, loučím se tedy v angličtině a paní Váčne, nechci, abyste zapomněli eh, řečtinu, kterou jste se naučili v uplynulém roce a půl. Tak eh, prosím, eh, řekněte mi nyní, jak se řecky řekne pro. Jak se řekne proti. Tak, správně jak řekneme, zdrželi se. Dobře, ano, moment, prosím. Já jsem chtěl tímto jednu věc. Já jsem chtěl, aby socialisté a GUE eh, vy jste pro eh, sociali eh, a nyní každá skupina řekne to svoje. výborně. Fantastic. Thank you very much. Uh, there's a point of order, Výborně, děkuji vám. A myslím, že se chce vyjádřit pan Schulz, technická poznámka. Děkuji, pane předsedo. Please call it, please. Pane předsedající, já bych, eh, nebo já jsem vás požádal o slovo proto, že eh, věřím, že kolegové eh, budou chápat, když já vám řeknu jménem své frakce, ale taky jiných, když vám tedy řeknu, že se pouštíte do velmi těžkého úkolu, ale to víte vy sám nejlépe máte naši plnou solidaritu eh, ve vašem novém úřadu, protože bez ohledu na politické přesvědčení my všichni máme jedno přání a sice, aby vaše nádherná země co nejrychleji s naší pomocí překonala krizi. My potřebujeme Řecko a myslím, že my jsme solidární s vaší zemí stejně jako s jinými. A já bych vám chtěl osobně říci, pane místo předsedo vlády a ministr pře zahraničí Stavrosy. Byl jste a jste vynikající kolega, byl jste pro nás obohacením. A já vám děkuji za eh, mnoholetou spolupráci a přeji mnoho štěstí Stavrosy. Děkuji vám, kolegové, loučím se. A nyní paní místo předsedkyně Diana Wallis si převezme předsedání této znovu.